Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Poprosil bych vás, abyste se všichni usadili. Nejprve bych si chtěla schválit návrh pořadu jednání pro dnešní den. Můžeme si odsouhlasit výborně. Děkuji. A nyní eh, bych vás poprosil o schválení zápisu ze schůze, která proběhla 10. a 11. října. Můžeme si tento zápis prosím schválit. Výborně děkuji. A dalším bodem na programu je Bílá kniha eh, k budoucímu dopravnímu systému. Pan Groš. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem kolegům, samozřejmě nejvíce stínovým zpravodajům, paní Meissner, Brandner, Kánorovi a paní Sehnalové. A děkuji jim za to, že byli velice vstříční, vstřícní při hledání kompromisu. A chtěl bych poděkovat ale také svým spolupracovníkům a sekretariátu, protože zde odvedli vynikající práci při zpracovávání 413 pozměňovacích návrhů a při hledání 32 kompromisů. které zahrnují 288 ostatních pozměňovacích návrhů. To je velice dobrá práce ze všech stran a já doufám, že u kompromisu skutečně dosáhneme odpovídajícího výsledku, tedy že budeme mít eh, stručné stanovisko k Bílé knize, eh, ne 40 stran, a že stanovíme jasné politické cíle. O obsahu už jsme dostatečně hovořili. Nechci eh, zacházet do detailů, pokud jde o obsah. A pokud jde o postup, shodli jsme se s těmi, kteří podporují kompromis na společném přístupu. Uvidíme, jak to bude vypadat při hlasování. Nicméně vycházím z toho, že budeme muset hovořit ještě až o dvou, třech bodech. A to bude nadále definovat naše hlasování zítra. A prvním tématem jsou přístavní služby. Jak víte, Někteří kolegové se nedomnívají, že eh, bychom toto téma měli otevírat. Ostatní kolegové se domnívají, že to, co eh, komise stanovila eh, dříve v různých dokumentech, že by měla schrnout do méně dokumentů. Dále si někteří kolegové domnívají, že bychom o tom měli dále hovořit. Takže zde neexistuje žádný konsenzus ani uvnitř politických skupin a proto jsem navrhl, aby předtím, než komise za dva roky přijde s legislativním návrhem, jak eh, slíbila, aby v roce 2012 nás informovala o svých záměrech. Aby jednoduše eh, řekla, co plánuje, pokud jde o přístavní služby. A já si myslím, že to by byl ten moment, kdybychom o tom měli dále hovořit. Dále lidé z hospodářství jsou stále více přesvědčeni o tom, že je důležité vědět, jak komise definuje svůj postoj. A bylo by dobré, abychom to tedy v roce 2012 věděli. E, takže já bych byl rád, aby se jednotlivé politické skupiny vyjádřily k tomu, jak se staví k tomuto mému návrhu já eh, zde nechci stanovovat liberalizaci či neliberalizaci, jde mi jenom o přístup. To je takzvaný kompromis 26. Pokud je o kompromis 23, evropské modulární systémy, zde bych řekl, že do plenárky bychom to mohli trochu upřesnit, protože postup nemusí nutně záviset na komisi. A v současné době to ale není nejdůležitější téma. Pokud je o kompromis 24, chtěl bych eh, poukázat ještě na to, že pokud je o kabotáž a otevření kabotáže, že jsme ehm, zde zohlednili to, co už jsme jednou schválili v plénu ke kabotáži a říkáme, že kabotáž by měla být otevřena ve chvíli, kdy sociální aspekty a další aspekty jsou vyřešeny. Takže to je um, taková předchozí podmínka před učiním dalšího kroku. Zde ve výboru už jsme tehdy měli se současným předsedou zajímavou diskusi Hovořili jsme o tom, eh, zda by v této oblasti měly být harmonizovaná opatření. Já bych chtěl zdůraznit, že otevření kabotáže se váže na tyto podmínky, jak jsem řekl. Chci to zdůraznit, abychom nedošli k žádné chybné interpretaci. Pokud jde o efektivní komodalitu, ehm, Nechci jednoduše říci, že nesouhlasíme se 300 kilometry, ale při hledání kompromisu jsme hovořili e, také o tom, že e, je to věc, která je důležitá pro státy i jednotlivé regiony, které by měly mít možnost se tímto tématem eh, zabývat a odpovídajícím způsobem upravit svoji infrastruktury. To je v kompromisu 9, který má širokou podporu stejně tak jako kompromis 5. To znamená, že eh, když se podíváme na další kompromis 10, propojování evropských facilit nebo prostředků, eh, zde bych chtěl poukázat na to, že toto téma už se souvisí s projektovými bondy. Kolegy jsem upozornil na to, že komise zde hovoří o projektových bondech, nikoli o eurobondech. Takže myslím si, že bychom zde měli uvítat tento návrh projektových bondů nebo projektových dluhopisů. Takže to byly ty základní body. Dostali jste seznam hlasování. Doufám, že získáme širokou podporu pro toto téma i pro Bílou knihu. Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům za to, že to, co je v preambuli, se e, znovu a znovu neopakuje, že to, co je příliš detailní, jsme vyškrtli, tak abychom měli všeobecný přístup. A tam, kde očekáváme od eh, komise, že připraví návrh, eh, neříkáme, co by v tomto návrhu mělo eh, předem být. Časový plán je, myslím, i pro nás realistický, když komise ho může vnímat jako příliš napjatý časový plán. Řešili jsme otázku Eh, na zasedání EPP otázku dvou eh, bodů, které jsme odložili. Za prvé eh, se jedná o otevírání trhů to je něco, co jsme odložili na rok 2012 a dále jsme odložili ještě jedno další téma na rok 2012. V kompromisu nyní eh, stojí že téma eh, takzvaného unbundlingu eh, by mělo být odloženo až na rok 2012, a podobně jako otevírání trhu. Je pravděpodobné, že EPP se budou snažit prosadit ještě. A další aspekt, já doufám, že to nepovede k žádným problémům s postupem. Budeme moci hlasovat ano nebo ne, podle toho, jestli budeme souhlasit nebo nikoli, takže to budeme moci připojit jako určitý doplněk. Já se velice těším na vaše připomínky a ještě jednou mnohokrát děkuji za nesmírně konstruktivní spolupráci při vypracovávání kompromisu. You, děkuji vám, pane Groši, za SND, pan Al Kadroj, prosím. Jiné eh, kolega Seda. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve se chci omluvit, si omluvit paní Sehnalovou, Bohužel se nemohla dostavit na naše zasedání, ale jménem naší skupiny bych zpravodaji velice rád poděkoval za veškerou práci na této zprávě a za to, že byl připraven ke spolupráci jak s námi, tak i s dalšími skupinami na dosažení kvalitního kompromisu. My jsme až do poslední chvíle do minulého týdne předkládali různé návrhy a já oceňuji, že v posledním změní konstruktivním způsobem zohlednil většinu z nich. Jenom ještě k té poslední věci, která tady zazněla, bych se vrátil. To znamená liberalizace železnic. Já bych navrhoval, eh, že eh, byste použili v lepší znění eh, v tomto odstavci ne liberalizace, ale že bychom řekli, bereme v potaz eh, služby všeobecné povahy, to znamená, že bychom použili to znění, které jsme používali již v minulosti. Vyhnuli bychom se tak případným problémům. A teď ještě krátce k některým z těch kompromisních návrhů. My jsme se dohodli na tom Prahu 300 kilometrů, tak jak to vlastně navrhnula komise. Návrh komise je v zásadě velice dobrý, protože chtějí, aby železničním, železnicím připadl větší podíl u dlouhodobých eh, tras, u dlouho, eh, více kilometrových tras, tras na delší vzdálenost. Takže to plně podporujeme, tento záměr. Jinak eh, máme eh, k některým věcem určité pochybnosti. Jsme spokojeni s tím, že v kompromisním návrhu 22 uvádíte, že některé změny, které se týkají dimenzí, rozměrů vozidel, by měly eh, vést především k nižším emisím a větší bezpečnosti silničního provozu. To je pro nás důležité. Jinak nemůžeme podpořit kompromisní návrh 23 a ne z toho důvodu, že by to přineslo nějakou revoluci, ale jakožto eh, frakce chceme vyslat určitý politický signál, eh, že nejsme pro takovéto znění pokud jde o přístavní služby, tak naše skupina není úplně nadšená tím, že by se celá záležitost měla znovu otevřít. Je to v rukou komise, aby se rozhodla, eh, zda chce vést další diskuzi, nebo zda by sama komise chtěla spustit nějakou další studii či konzultace se zainteresovanými subjekty. A tento návrh tedy nemůžeme, ještě jednou opakuji, podpořit. Jinak podporujeme Většinu návrhů jsme rádi za projektové dluhopisy, ku příkladu, to je velice kvalitní nový prvek. Kompromis eh, číslo 18 k právům cestujících ten je pro nás také velice důležitý a chceme ho zdůraznit zejména v letecké dopravě, ale možná v budoucnu v jiných druzích eh, dopravy kde by mohlo dojít k převádění dalších nákladů na cestující. Na to je třeba pamatovat na evropské úrovni, takže stoprocentně tuto drobnou úpravu podporujeme. Pokud je o kompromisní návrh 24 o silniční dopravě, podporujeme tu poslední verzi, která hovoří o tom, že je potřeba Eh, to tady trochu pozměnit, pokud jde o dobu řízení a dobu odpočinku. Jde o to, aby ta pravidla, která máme, byla řádně aplikována. A minulý, týd- minulý rok proběhl výzkum, který ukazuje, že dochází eh, k velkým rozdílům, pokud jde o pokuty, které se v této oblasti používají a proto bychom eh, byli rádi, kdyby došlo k harmonizaci na evropské úrovni. Když se podíváme na pracovní podmínky v oblasti dopravy, tak je vidět, že je třeba zlepšit především sociální aspekty pro pracovníky. To je zásadní. To jsou tedy v podstatě všechny poznámky, které jsem chtěl uvést, ale opakuji, že celkově hodnotíme práci zpravodaje velice dobře, jsme s touto zprávou spokojeni a myslíme si, že vyšle z Evropského parlamentu velice dobrý signál směrem ke komisi, že bychom si přáli další kde bychom si přáli případné další zlepšení. Děkuji. Nyní Alde, prosím. A paní Majsner, děkuji, pane předsedo. A já bych chtěla říci, že a pan Maču se velice dobře vyzná v této oblasti a má také diplomatické schopnosti. Byly zde různé návrhy ze strany různých politických skupin. Někteří to chtěli sociálnější, někteří liberalizované, někteří to chtěli ekologičtější. To odpovídá trendům jednotlivých politických skupin. Nicméně pan Mečů to velice eh, dobře zvládnul, zvládnul schrnout to do kompromisu. Já nechci eh, zopakovat eh, to, co již zmiňoval pan Groš, stejně tak jako pan El Kadruji. Eh, my můžeme souhlasit v podstatě se vším až na jednu výjimku, ještě se k tomu vrátím. Chtěla bych ale hovořit o dvou věcech. Myslím si, že je dobré, že se zde nezmiňují těch 300 kilometrů, ale že se zde zmiňuje to, že i u na menší vzdálenosti je možné mít ekologičtější varianty, eh, kdy například se nepoužívá silnice, ale železnice. Eh, dále souhlasím s 22. My jsme pro v naší politické skupině, ale jenom v určitých případech. Hlavním cílem je šetřit životní prostředí, neohrožovat zdraví a šetřit náklady. Myslím si, že ten kompromis je dobrý. Ještě tři specifické věci. Pozměňovací návrh 153, je to na straně 8, paní Griesbech, je tam chyba v překladu. My jsme to porovnávali, francouzštinu, angličtinu a němčinu. V angličtině je tam v tomto případě nesrovnalost. Původně byl plán, aby to bylo ještě eh, přísnější, pokud je o princip use it or lose it. Eh, nebylo to přeloženo správně. Pokud by to bylo správně přeloženo, zpravodaj by pravděpodobně souhlasil. Ehm, takže myslím, že to bychom měli mít na paměti. Je škoda, že k něčemu takovému došlo. Na straně 10 návrh pana Tremosy. Je možné, že to ještě bude staženo. Sám zde dnes není, budeme se muset ještě zeptat, ale myslím, že je možné, že to bude staženo. Dáme vám, když tak, ještě vědět. Strana 11. To je v hlasovacím seznamu. Hlasovací seznam e, strana 8, strana 10 a nyní jsme na straně 11. 124, e, návrh paní Griesbech, tam také došlo k nedorozumění, e, chtěla vyškrtnout, že Evropa je specifickým místem pro inovace a tak dále Paní Griesbeck nicméně nechtěla, aby se to vyškrtnulo, ale chtěla to naopak posílit, takže tam opět došlo k chybě. E, ta chyba zde ale není tak závažná. Děkuji. A ještě jedna věc, e, kompromis 26b. E, měli jsme schůzi stínových zpravodajů minulý týden, tam došlo k oddělení u 26. Jde tam právě o ten balíček týkající se přístavu. Eh, není zde dnes ehm, část poslanců, nicméně já bych chtěla říci, že podobně jako pan El Chadruji, paní Sehnalová a další jsme byli proto, abychom nedělali nic, a protože Ehm, pravda je taková, že situace není ideální, ale možná by bylo lepší eh, s tím nic v současné době nedělat, aby se situace ještě nezhoršila. Eh, takže eh, zde bude oddělené hlasování u tohoto kompromisu a to je všechno z mé strany. Děkuji. Thank you, Mr. Bradbourne, for the ECR. Pan Bradburn, prosím, za ECR. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl doplnit k tomu, co tady zaznělo, že děkuji panu Grošovi za jeho práci a za spolupráci, za snahu dosáhnout kompromisu. Jak vidíme, toho obrovského počtu kompromisních návrhů je zřejmé, že ta diskuze byla skutečně nesmírně obšírná, zahrnující nejrůznější prvky. A tak, pane předsedo, než abych tady teď podrobně hodnotil každý kompromisní návrh, zda naše skupina ho podporuje či nikoliv, tak eh, bych se soustředil spíše na všeobecná témata, kde by bylo asi dobré nastínit, eh, jak je vnímáme eh, v kontextu této problematiky. Celkově si myslím, že je možné ty věci rozdělit do tří tematických oblastí. Za prvé jsme proti návrhům či kompromisním návrhům, které nějakým způsobem navrhují další regulaci eh, podnikání v dopravě. Kromě toho také nepodporujeme nic, co by se vlastně rovnalo tomu, že by Evropská unie byla méně konkurenceschopná, pokud jde o konkurenceschopnost eh, se zbytkem světa. Je tady řada kompromisních návrhů, které přesně toto dělají a z tohoto důvodu je podpořit nemůžeme. Druhá obecná zásadna eh, se týká mm, opět věci, proti kterým eh, jsme. To jsou pozměňovací návrhy, které vedou k navýšení financování. Asi nepřekvapí, pane předsedo, eh, že naše pozice, náš postoj je takový, že nepodporujeme navýšení rozpočtu ať už jde o rozpočet na dopravu nebo jinou oblast v Evropské unii. A pokud eh, jsme se eh, minulý týden na tomto aktivně dohodli pro rok 2012, tak já nejsem pro další navyšování, financování a myslím, že jeden kompromisní návrh tady navrhuje realističtější financování. Ano, tady jde o vyvážení priorit eh, v souladu se současným rozpočtem a to by bylo v pořádku, ale tam, kde se žádá eh, prostě navyšování, to podpořit nemůžeme. Další důležitá věc se týká některých pozměňovacích návrhů, kde žádáme kroky v oblastech, které bych definoval jakožto oblasti subsidiarity. Teď mám na mysli oblast městské dopravy a tak podobně. Opět tady bychom měli potíž tyto pozměňovací návrhy obhájit vzhledem k tomu, že by zde Evropská unie zasahovala do vnitřních záležitostí. Například eh, pro nás by to bylo velice citlivé ve Spojeném království. Pak ještě tři konkrétní záležitosti. Podporujeme eh, opatření vedoucí k další liberalizaci. Pokud jde o přístavní služeb, souhlasím s paní Meissner v tom, že si nepřejeme se této problematiky dotýkat, ačkoliv revidované řešení ohledně oddělených kompetencí Tady eh, nám eh, komise vyjasnila svůj postoj a tedy ten nový kompromis se nám zdá vhodnější než ten původní. A na závěr, pane předsedo, pokud jde o těch 300 eh, kilometrů, o tuto prahovou hodnotu 300 kilometrů, jsem velice rád, že se pan Groš rozhodl nominovat a jmenovat tady konkrétní kilometráž členské státy ovšem mají mm, různé situace, takže možná by nebylo vhodné tady jmenovat konkrétní vzdálenost, protože naše členské státy se dosti liší, máme jiné problémy v oblasti dopravy a tak e, před pisovat konkrétní vzdálenost by nebylo vhodné. Takže, pane předsedo, to jsou moje konkrétní poznámky. Děkuji. Děkuji a za zelené, pan Kramer. Äh, ano, já bych nejdříve chtěl poděkovat Matiu Grošovi za spolupráci a také za ochotu dosáhnout širokého kompromisu. Není tomu tak vždy. Nešlo jenom o to, že eh, získal většinu pro své návrhy, ehm, ale říkal, že chce co nejširší většinu, protože při vyjednávání s radou a s komisí už bude dost velký tlak tak, Eh, takže se nám podařilo dosáhnout široké podpory a myslím, že pan Groš vyjednával vynikajícím způsobem. Samozřejmě zelení nesouhlasí se vším, eh, co eh, Matěj Groš jako konzervativec předepisuje. My se tedy nad některými věcmi musíme ještě zamyslet. Zmíním některé věci, se kterými nemůžeme souhlasit. Například to otevření zadních vrátek pro mega nákladní automobily. My jsme striktně proti, protože ve chvíli, kdy tyto eh, mega automobily budou eh, v Evropě eh, povoleny, dojde k poklesu přepravy po železnici o 50 A kdo chce zabránit klimatickým změnám a komu jde o to, aby nákladní doprava se přesunula ze silnic na železnice. Někdo takový nemůže otevírat zadní vrátka pro tyto obrovské nákladní automobily, protože to by mělo negativní dopad. Další bod. Byli bychom rádi, abychom, aby zde byly k dispozici finance. A ehm, hovořili jsme o městské mobilitě, víme, že subsidiarita je zde nesmírně důležitá, nicméně Evropská komise by mohla říci, že už nechce investovat do eh, toho špatného směřování a my jsme tudíž navrhli 20 silnice 40 eh, železnice 15 eh, cyklist, eh, cyklistická infrastruktura, pěší infrastruktura. Něco takového nebylo schváleno. Hovoří se o tom, že 15 by mělo jít do přístavu. Možná je to pochopitelné pro Holandiany nebo eh, některé další. Nicméně některé země nemají vůbec ehm, žádná, žádné přístavy, žádné významné přístavy, ty tam nehrají ehm, důležitou roli. Já bych se chtěl zeptat, proč je zde zmíněno číslo nakonec jenom u přístavu. A konkrétní číslo je také u parkoviští pro nákladní automobily. Eh, Peníze na to by měly eh, narůst v následujících letech o celou řadu procent. Já bych byl rád, aby eh, ty železniční sítě, které v posledních letech byly eh, zrušeny, aby naopak byly obnoveny, abychom zde také měli konkrétní čísla. Nicméně konkrétní čísla zde máme jenom u silničního provozu. Eh, vím, že zde jsou některá úzká místa, nicméně úzká má, místa máme také na železnici, například v oblasti Hamburku v Německu a tak dále. Eh, také je škoda, že těch 300 kilometrů tady není, protože podívejme se na historii bílých knih. Eh, v první bílé, bílé knize bylo to, že chceme převést dopravu z silnic na železnice. Poté komisař Baro řekl, dobrá, budeme prosazovat komodalitu. Byl zaveden tento eh, nový eh, pojem, dodnes pořádně nevím, co vlastně znamená, nicméně těch 300 kilometrů zde není. A myslím, že bychom se možná eh, mohli vrátit zpět k té myšlence převodu ehm, dopravy z, ze silnic na eh, železnice. A ještě jedna věc, eh, transevropské sítě. Jednou jsme to zde v parlamentu schválili. Vím, že Jence za to hodně eh, zasazoval. Ehm, a další kolegové za to také bojovali ve výboru pro rozpočet. Já myslím, že by bylo dobré, abychom zde také měli většinu která tento návrh podpoří. A až na dva nebo tři kompromisy. My v podstatě se všemi souhlasíme. Myslím, že je to velice dobrý výsledek spolupráce politických skupin. Mačuje, za jednu věc jsem ti velice vděčný. A to je eh, snižování emisí Eh, to, že se snižování emisí v jednotlivých odstavcích opět objevilo. Pokud eh, se o to nebudeme snažit, eh, nepodaří se nám zabránit klimatickým změnám a nepodaří se nám převést dopravu více na železnice. Já tedy děkuji všem, že podporují redukce emisí. Mr. E, e Děkuji, pane předsedo. Chtěli bychom také poděkovat eh, panu zpravodaji za odvedenou práci. Myslím si, že veškerá ta práce je velice důležitá a panu Groši se podařilo um, sloučit různé aspekty v tomto dokumentu. Měl bych několik komentářů, o kterých bych se chtěl zmínit a které jsou podle mne důležité. Pokud je o kompromis 10, kde se mluví o projektových dluhopisech, Máme různé eh, výklady tohoto termínu projektové dluhopisy. To může být poněkud matoucí například při překladech. Musíme si být jistí, že chápeme, o čem se zde mluví. V tom projektu návrhu, který předkládá komise a zmiňují se tam projektové dluhopisy, to je velmi důležitý krok vpřed, ale e, jsou tam velmi omezeny záruky, systém záruk. Já se domnívám, že musíme trvat na tom a musíme zajistit, že budou přijat ještě další kroky v tomto smyslu, a to směrem k něčemu, co bude opravdu um, pravá podoba takového dluhopisu. A také bude ovlivňovat činnosti financování těchto projektů. V případě, že nejsou pokryty uh, původním výnosem. Takže prvním krokem by bylo jít nad rámec těch 50 miliard, které budou poskytnuty v rámci nástroje Connecting Europe – to je, myslím, že první krok a je to úsilí, které musíme podniknout my, protože veškeré činnosti v oblasti infrastruktury bohužel nejsou udržitelné. Nejsou udržitelné, pokud jde eh, o jejich úvodní návratnost. Další věc, o které bych se chtěl zmínit, je kompromisní návrh 28. To zmiňoval pan Groš a také další. A zde se domnívám, že by měla existovat homogennost mezi tím, o čem jsme nedávno hlasovali v souvislosti s přepracovaným železničním balíčkem. Komise by měla do 31.12.2012 eh, navrhnout něco o unbundlingu a to stejné by mělo platit také pro liberalizaci. A to tak, abychom postupovali konsistentně. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Ailsen. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkujeme také panu Grošovi a všem stínovým zpravodajům. Děkuji za výbornou práci, kterou odvedli v této souvislosti, což dokazujete. Eh, a děkuji také za předložené pozměňovací návrhy. Já bych se chtěla zmínit o kompromisním návrhu 4. Pan Groš se tam snažil zapojit různé aspekty, ale byl vynechán můj pozměňovací návrh 60. A já se domnívám, že to je věc, která je poměrně naléhavá. Zmiňovala jsem se o tom, že tam musíme zmínit významné velké projekty v oblasti infrastruktury to je věc, která probíhá na úrovni eh, Evropské unie, ale také například v Německu. A já si myslím, že bychom měli do textu zapracovat něco v tomto smyslu. Měla by tam zaznít eh, komunikace a konzultace s veřejností. To je tedy něco, co by komise měla podporovat. Myslím, že něco v této souvislosti by bylo velmi pozitivní. Do kompromisu 4 to ale nebylo zapracováno a já bych chtěla pana Groše poprosit, aby to ještě znovu zvážil. Dále, pokud jde o kompromisní návrh 9, tam se zmiňuje logistika, ale, vš- ale další aspekty, které souvisí s logistikou, například permanentní, stále diskuzní fóra, tak jak zmiňovala komise, já myslím, že bychom tam potřebovali kontinuitu vše, co se týká logistiky. Vše, co souvisí s inteligentním způsobem eh, zapracování logistiky do dopravního řetězce, to vše by stálo za to zde zmínit. A já myslím, že bychom to měli zmínit v kompromisním návrhu 9, a to koncentrovanějším způsobem, ne tak rozvolněně, jak to tam zatím je. a k těm eh, největším nákladním automobilům. Myslím si, že by bylo pozitivní, kdyby parlament mohl přijmout silnější a jednomyslnější stanovisko k aktuální situaci. Protože zatím z toho může plynout, že my toto podporujeme a mohlo by to negativně ovlivnit eh, naše společné stanovisko. Děkuji. Pan Fleckenstein. Ja, Herr Vorsitzender, Herr äh, Grosch. Pane předsedo, pane Groši, já také děkuji za tuto vynikající äh, zprávu. Äh, já bych chtěla zdůraznit pár věcí. To, co je pro mě důležité, je, že máme dlouhodobé cíle v oblasti dopravní politiky. Myslím si, že je dobré mít dlouhodobé cíle, ale na druhou stranu potřebujeme je přeskoumávat pravidelně v kratších eh, odstupech. A pokud jde o to pravidlo use it or lose it, myslím si, že by mělo být eh, užíváno šířeji a častěji. A dále, pokud jde o obchod přes hranice. Zde nesmíme zapomínat na vnější hranice EU. E, vnitřní trh EU je samozřejmě e, důležitý také e, pro dopravu po řekách. Další bod, kde potřebujeme více od komise, než to, co doposud předložila, je bezpečnost nebo zabezpečení. Potřebujeme jednotlivý evropský koncept a už často jsme hovořili o tom, že v Evropě jsou velké rozdíly v této oblasti. Já děkuji panu Grošovi i dalším stínovým zpravodajům, že zdůrazňují sociální komponenty v oblasti, v oblasti dopravy a že e, se to odráží v kompromisním návrhu 3. Chtěl bych opět poukázat na nutnost sociálního zabezpečení v oblasti dopravy. Pokud něco takového mít nebudeme, nebude eh, možné provést eh, liberalizaci eh, přístavních služeb. A v neposlední řadě kompromisní návrh 26b, o kterém hovořil pan Kadruji, s něčem takovým nemůžeme souhlasit, nepotřebujeme další liberalizaci přístavních služeb, nejdříve potřebujeme sociální standardy a teprve poté se můžeme podívat na to, zda to v nějaké formě bude dávat smysl. Nemůžeme doporučit komisi, aby něco takového provedla, když nevíme, jaké by to mohlo mít dopady. Děkuji. Děkuji, paní Tykau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěla poděkovat panu Grošovi a paní Sehnalové za velmi dobrou spolupráci. A měla bych jednu žádost. Myslím, že pozměňovací návrhy 119 a 123 nejsou v kompromisním návrhu 8 eh, a já bych tedy chtěla požádat o oddělené hlasování o těchto pozměňovacích návrzích. Návrh 119 ukazuje rozdíl mezi vývojem dopravní struktury u těch nových členských států v porovnání se s původními členskými státy. A pozměňovací návrh 123 ukazuje nedostatečně využívaný potenciál pro dopravu v Podunají a také v oblasti Černého moře. Z toho důvodu bych chtěla poděkovat, požádat o oddělené hlasování u těchto e, dvou pozměňovacích návrhů, protože nejsou součástí kompromisu 8. Děkuji dále paní Jega za komisi. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, chystáte se přijat zprávu, která se týká Bílé knihy eh, Komise o dopravní politice a já bych nejprve chtěla poděkovat panu zpravodaji za velmi kvalitně odvedenou práci. Dále blahopřeji k pozměňovacím návrhům a to zvláště proto, že se podařilo zohlednit řadu z nich. Zpráva ukazuje, že parlament sdílí dlouhodobou vizi komise v oblasti dopravy a souhlasí s výzvami, které zde existují, například eh, nezávislost, eh, klimatické změny, přetížení dopravy a tak dále. Doprava je vlastně páteří jednotného trhu a může významnou měrou přispět k evropskému růstu a také k agendě Evropa 2020, zvláště pokud jde o vlajkovou iniciativu zdrojové efektivnosti. My musíme spolupracovat na tom, abychom posílili konkurenceschopnost eh, dopravy a já bych chtěla také uvítat to, že parlament podporuje 60% snížení eh, emisí skleníkových plynů, také zdrově efektivní dopravní systém a další cíle. Vaše zpráva je velmi důležitá, je extrémně důležitá a díky ní budeme moci posílit eh, existující strategii. Samozřejmě někde se říká, že bychom měli být ambiciozní, pokud jde o krátkodobé cíle, také vyzýváte ke konkrétním politickým krokům. Já se nechci opakovat. Už jsem se s vámi mnohokrát podělila o to, co si myslíme o krátkodobých cílech, kromě těch, které již máme ve strategii Evropa 2020, ale samozřejmě je vaše rozhodnutí mm, to tam zapracovat či ne. Chápeme to jako velkou podporu k tomu, abychom splnili naše cíle a už jsme na tom procese začali pracovat. 20 eh, ze všech navrhovaných iniciativ už byly přijaty nebo probíhají. Například bych zmínila T, nový, financo- nový finanční rámec pro dopravní eh, infrastrukturu, balíček pro letiště a společné zásady v oblasti práv eh, cestujících a tak dále. V zásadě Bílá kniha zmiňuje konkrétní eh, kroky, které komise bude podnikat příští rok a v zásadě tam říkáme, že mm, další vývoj nastane díky železničnímu balíčku a také v oblasti alternativních paliv. Chtěla bych říci panu Grošovi a dalším, že podporujeme přehodnocení konceptu e, přístavních služeb. Můžete to tam také nalézt e, v pracovním programu komise na rok 2013. Dále pan předseda Barroso e, představoval ve Štrasburku pracovní program. Jak komise zmiňovala, Bílá kniha podporuje mobilitu a já bych si dovolila dvě poznámky k této zprávě. Už vám to je asi dobře známo. My bychom chtěli, aby byly zapracovány změny do odstavce 15 zprávy, kde se vyzývá k dalšímu přeskumu regulačního rámce, eh, který se týká časy, řízení a časy odpočinku při přepravě osob a zboží. Tyto, eh, tento dokument byl nedávno modernizován a to po velice dlouhé debatě, která proběhla Eh, mezi eh, zákonodárci a my se tedy nyní snažíme harmonizovat existující pravidla. Z toho důvodu bych vás chtěla poprosit, abyste tam ponechali pouze tu druhou část odstavce, kde se žádá o harmonizované provádění a vymáhání. A druhá poznámka se týká odstavce 18, kde se zmiňuje povolování autorizace železničních vozidel a píše se tam, že by to nemělo trvat déle než dva měsíce. Nicméně ty dva měsíce jsou příliš ambiciozním cílem. My se domníváme, že vhodnější by, a realističtější by bylo zmínit tam šest měsíců. Takže na závěr chci říci, že společně s vámi chceme vytvořit tuto iniciativu, která bude usilovat o lepší, efektivnější eh, mobilitu. A ještě jednou blahopřeji panu Grošovi a také výboru Tráne za tuto zprávu. Děkuji, pan Groš. Ano, budu stručný, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Pokud je o přístavní služby, chtěl bych reagovat na to, co právě řekla komise. V pracovním, když se podívám na pracovní program 2012, tam v oddílu legislativních návrhů máme tady dneska hodně světla. Máme to pod legislativními návrhy v tomto pracovním programu. A já si myslím, že by nebylo nezajímavé, pokud bychom se zeptali komise, co vlastně plánuje eh, předtím, než obdržíme legislativní návrhy. Takže já bych ještě jednou požádal politické skupiny, aby se zamysleli nad tím 26b. E, protože podle toho by nám komise měla říci, co plánuje, ne že by měla předložit legislativní návrh. Nicméně v pracovním programu 2012, znovu jsem se na to podíval, tam je to stanoveno. Takže prosím vás, zamyslete se nad tím, e, jestli byste s tím mohli souhlasit. 26b. A další body. Nemám problém s tím, když eh, kolegova jako je eh, kolegyně Tikau nebo kolegyně Ayala Sender, když ehm, mají některé pozměvací návrhy, které nevidí eh, zobrazené nebo ehm, zahrnuté v kompromisech. Vy jste zmínila, paní Tykao, jeden návrh paní Ayala Sender. Také poukázala na to, že jeden pozměňovací návrh není zahrnut v kompromisech. Pokud o těchto návrzích budeme hlasovat odděleně, já s ním vůbec nemám problém. Myslím, že eh, Stuttgart 21 eh, je dobrým příkladem, pro to, že eh, není možné mít jenom peníze, že je potřeba mít také dobrý politický přístup. Dále k tomu, co říkal kolega Kramer, už v minulosti, pokud jde o železnici, jsme zdůrazňovali, jak důležitá železnice je. Je to v našem návrhu týkajícím se transevropských sítí. A no, to je těchto, tam stojí těchto známých 40%, takže já myslím, že už není potřeba to opakovat, to víme. Ale o co nám zde jde, e, že e, když nyní se budeme zabývat novými projekty e, transevropských sítí, měla by tam být stanovená Eh, ta čísla znovu a nově, ale já si myslím, že je potřeba, ehm, aby eh, poté byly stanoveny i finanční prostředky a možná zvýšit i finanční prostředky pro železnici. Ale jak eh, si správně řekl, nejsou zde zmíněna procenta pro všechny druhy dopravy. Pokud jde o cyklistiku, já také rád jezdím na kole, e, nicméně v kompromisech něco takového zohledněno není, e, takže e, možná bychom něco takového ještě se mohli pokusit zmínit v kompromisech. A k tomu, co říkala komise, myslím, že jsme správně pochopili eh, to, že některá témata komise nechce znovu otevírat, především eh, pokud jde o pracovní eh, dobu já si, a dobu odpočinku. Já si myslím, že bychom ale se mohli zabývat tématem harmonizace doby řízení a doby odpočinku protože existují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Eh, někteří eh, by to možná chtěli otevřít znovu toto téma, aby zde eh, bylo zajištěno, že každý 14 dní budou mít řidiči doma víkend odpočinek, nebo naopak někteří by chtěli větší liberalizaci. Ehm, bylo by dobré, kdybychom zde pokročili dále. Pokud jde o ty eh, obrovské nákladní automobily, já nejsem žádný velký zastánce těchto automobilů, nicméně já se domnívám, že když se podíváme na země, jako jsou skandinávské země, měli bychom jim v rámci subsidiality dát možnost něco takového využívat, protože pokud je tam zajištěna bezpečnost a pokud tam existuje eh, infrastruktura, potom to není problém. Eh, já bych chtěl zdůraznit, že i v návrhu je zohledněno to, že by to měl, mělo spadat eh, do kompetence členských států v rámci subsidiarity. Eh, nechceme eh, žádnou celoevropskou, celoevropské přijetí takovýchto velkých nákladních automobilů. Chceme jenom toleranci. A děkujeme panu Grošovi. Hlasovat se bude zítra ráno. Dalším bodem na pořadu jednání je stanovisko paní Lichtenberger, používání údajů za její jmené evidence cestujících. 201 pozměvacích návrhů ke stanovisku. To jsem snad nikdy nezažil. Myslím, že to nezažili snad ani ve výboru Envy. E, nicméně paní Lichtenberger má slovo k tématu PNR. Ano, to je pravda, máme zde rekord. To jenom ukazuje, že je to skutečně ožehavé a sporné téma. Eh, lidem jde zde hodně o obsah, jde o údaje o každém eh, normálním cestujícím, když eh, letí. Předseda říká, prosím vás, chtěl bych požádat účastníky schůze, aby hovořili mimo tuto místnost, protože nás rušíte, když hovoříme o takto důležitém tématu, aby tedy zpravodajka nemusela křičet. Takže prosím vás, pokud odcházíte, odcházíte, odcházíte tiše. Děkuji. Já jsem se snažila v posledních dvou týdnech eh, dosáhnout kompromisu s některými lidmi, kteří předložili pozměňovací návrhy, tak abychom trochu snížili počet pozměňovacích návrhů. Nebylo to jednoduché, protože postoje byly velice odlišné a tak bylo těžké nalézt kompromis mezi černou a bílou, kompromis, který by ještě dával smysl. Eh, stručně bych to nyní prošla. a požádala bych kolegy, kteří poz, poslali pozměňovací návrhy, aby k tomu něco řekli. První bod, jako obvykle, je, je působnost, to znamená, a, jaké účely by zde měly být pokryty. Já jsem se snažila poukázat, že by zde mělo jít jenom o teroristické zločiny, že by to mělo být zacíleno tedy pouze na terorismus. O tom budeme hlasovat jako první, protože to je, to, to je ta nejširší verze. Nicméně jsme viděli, že existuje také hodně lidí, kteří poukazují na to, že by chtěli více eh, než jenom terorismus, eh, aby tedy více případů bylo pokryto. Eh, to je návrh, který vychází z návrhu Ole Schmidta to znamená, že kromě terorismu by zde byly pokryty také otázky obchodování s lidmi, s drogami a se zbraněmi. To by byl tedy ten další stupeň, který byl navržen. A to by zahrnovalo celou řadu eh, návrhů, které předložil kolega Schmidt. To znamená, že eh, by to snížilo počet pozměňovacích návrhů. A třetí eh, stupeň kolega Bradburn eh, hovořil o nejzávažnějších zločinech. O tom se bude hlasovat jako o třetí možnosti. Já jsem to tedy takhle eh, dala po sobě, protože jinak to nebylo možné. Takže to byla první otázka, otázka působnosti. Další otázka je, jaké lety jsou pokroty. Jedná se jenom o lety, které navazují na mezinárodní lety, které mají eh, cíl nebo eh, místo vzletu mimo Evropskou unii. Eh, vnitroevropské lety budou zahrnuty pouze ve chvíli, kdy tedy přímo souvisejí s mimoevropským letem. Zde jsem se snažila nalézt kompromisní Eh, návrh, eh, který jsem dala k dispozici spolu s dalšími kompromisy. Paní Kamajeva eh, žádala o ústní pozměvací návrh, který by zmiňoval například vlaky, lodě, a tak eh, dále, protože eh, tyto eh, dopravní prostředky v současné době zahrnuty nejsou. Další kompromis, kterého jsem se snažila dosáhnout, byl kompromis, kde, se, kde jde o metodu push nebo pull. A ty letecké společnosti, které v současné době ještě nemají možnost užívat metodu push, ehm, zda by, otázka je, zda by měli mít um, dlouhé přechodné období, nebo zda by měli tedy využívat uh, nadále metodu PUL, nebo zda by mohli tedy využívat uh, metodu PUL nikoli nadále. To se týká pozměvacích návrhů uh, Forsta Schmidta, Tata, de Grandes a dalších. Zde jsme dosáhli kompromisu, jehož cílem je jasně metoda push. A snažili jsme to, to schrnout eh, v kompromisu 2F. Dále. Eh, výjimky jsou rovněž formulovány v některých pozměňovacích návrhy, návrzích. Dalším sporným bodem bylo, zda letecké společnosti musí sbírat další údaje, nebo zda poskytnou pouze údaje, které už tak jako tak mají k dispozici to je schrnuto v té části povinnosti leteckých společností. Snažili jsme se to také schrnout do kompromisu, aby ta celá věc byla trochu přehlednější. To je kompromis 6, ten zahrnuje celou řadu pozměňovacích návrhů, protože to je samozřejmě rozhodující otázka. Bude rozhodující pro letecké společnosti, jestli budou muset dělat něco navíc, nebo co budou muset dělat navíc. My jsme v kompromisu poukázali na to, že budou muset posílat pouze údaje, které už tak jako tak mají, že nebudou muset sbírat žádné další údaje. Eh, s jedním kolegou jsem hovořila o otázce, jak vyřešit eh, otázku členských států, pokud jde o oblast působnosti, protože v některých členských státech se objevilo přání, že by chtěli mít možnost vyjmout z PNR, eh, z evidence cestujících, eh, některé údaje. Nyní se eh, zdá, že by rada chtěla mít evropskou úpravu, protože v současné době existují různé úpravy a to představuje problém. My jsme dosáhli kompromisu, ve kterém se praví, že pokud členské státy chtějí mít takovouto výjimku, potom musí odpovídat evropské legislativě. To je trochu komplikovaná formulace. Eh, jde zde zcela zásadně o otázku subsidiarity. Nicméně pokusili jsme se to takto formulovat. Dále ta velká kapitola příloh. Zde se definuje, jaké údaje jsou předávány. Eh, zde jsem se snažila nalézt kompromisy, které by byly trochu eh, obsáhlejší, ale bylo to těžké, protože někteří to chtěli mít eh, restriktivní. Některé zásadní věci jsme nicméně v kompromisech formulovali. Je zde kompromis týkající se nezletilých, Eh, kde eh, se stanovují pouze některé údaje, které budou moci eh, být předávány o nezletilých osobách. Dále jsme se snažili schrnout, které údaje v jakých případech budou moci být sbírány, tak aby celá ta věc byla trochu přehlednější. Já jsem nezmínila všechny návrhy a to, jak jsem je zohlednila, protože zde všichni eh, předkladatelé pozměňovacích návrhů nejsou. Nicméně celkově jsem se snažila zohlednit co nejvíce pozměňovacích návrhů a zároveň jsem se snažila o to, aby výsledný text byl jasný. Mnohokrát vám děkuji za vaši spolupráci, děkuji také za vůli přistoupit na kompromisy eh, s cílem, aby text byl jasný. Hlasovací seznam se připravuje. Pokusíme se, aby byl co nej přehlednější. Také mnohokrát děkuji spolupracovnici z výboru, ze sekretariátu výboru, protože tato práce skutečně není lehká. Ehm, a není lehké to zohlednit to, co je v pozměňovacích návrzích. Pan Groš za EPP. Já bych chtěl omluvit kolegyni de Grandes, nebo kolegu de Grandes nemohl dorazit kvůli zdravotním důvodům. Připomínky kolegy z EPP jsou, že data k datům PNR se nesmí přistupovat příliš restriktivně. Navrhuje tedy abychom nepodpořili eh, tu úzkou oblast působnosti, abychom eh, pedovali spíše za širokou oblast působnosti. Pokud jde o tu lhůtu pěti let navrženou komisí, my máme jiný návrh. Kolega de Grande se domnívá, že o tom by se mělo hovořit ve výboru LIBE protože jinak vzejdou z různých výborů různé návrhy. Nakonec by, myslím, tady bylo nejlogičtější, abychom ve stanovisku zde neměli žádný návrh týkající se toho témata, tématu, abychom toto přenechali uh, zodpovědnému výboru. Třetí připomínka se týká 95 a 46. Zde jde o ochranu osobních údajů podle mínění eh, našeho kolegy. Zde ale nejde o ochranu osobní úda- osobních údajů, spadá to do policejní a justiční spolupráce. Je to nicméně právní otázka. Já bych zde nechtěl zacházet do detailů. Pokud jde o kompromisy s výjimkou kompromisu k článku 2, kde se omezuje oblast působnosti. Ehm, náš kolega nemá žádný problém s dalšími kompromisními návrhy. Takže to je tedy stanovisko EPP. Děkuji a nyní paní Tykal. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Lichtenberger za všechna ta jednání, které zorganizovala pro stínové zpravodaje a také celkově za práci, kterou odvedla. Skupina SD předložila celou řadu pozměňovacích návrhů, ale v zásadě podporujeme snížení nebo omezení působnosti směrnice pouze na teroristické trestné činy a nejzávažnější přeshraniční trestné činy. Nepodporujeme takovou definici, která by se týkala definování profilu cestujícího, zejména pokud neexistuje neexistují mm, žádné mm, žaloby, které by byly proti ním vedeny. Mm, v podstatě proti ním nepanuje žádné podezření. Podporujeme to, že by všechny náklady, které souvisejí s touto směrnicí, hradily členské státy. Podporujeme používání eh, té metody PUL. A pokud jde o období uchovávání údajů, chceme toto období zkrátit a myslíme si, že dobrý kompromis by bylo dostat se na úroveň, kterou používá směrnice o uchovávání údajů, pokud jde o mobilní operátory. To znamená nějaké období mezi 6 měsíci až dvěma lety. Kromě toho jsme také proto, abychom omezili druh údajů, které se budou, který se bude předávat s třetími zeměmi. Zároveň podporujeme vyloučení té lineární povinnosti pro členské státy, aby pouze 30 údajů drželi, či 60 údajů drželi. Myslíme si, že toto je ne, neproveditelné. Zároveň se domnívám, že na plenárním zasedání budeme muset předložit nový pozměňovací návrh v tom smyslu, že veškeré dohody veškeré dohody o PNR, které byly podepsány mezi Evropskou unii a jednotlivými členskými státy, by měly být zesouladěny s ustanoveními této směrnice. O tomto bychom měli nakonec také hlasovat ještě jednou. Děkuji, paní Lichtenberger. Děkuji a nyní za liberály, pan Debake. Ano, děkuji. Ole Schmidt byl stínovým zpravodajem za naši skupinu, ale nemůže tady být, takže mě požádal, abych naším jménem vystoupil a přečtu tady jeho poznámky. Tak eh, za prvé eh, je třeba shodnout se na nějakém vyváženém a dobře regulovaném rámci pro PNR v Evropské unii. Alternativa je to, že bychom přijali, že každý členský stát si bude budovat vlastní databázi těchto informací a to by byla velice špatná cesta. Místo toho je třeba nastavit jasná omezení pro tyto velké rejstříky s údaji o cestujících a to se týká práv cestujících a toho, že je třeba zajistit rozumné požadavky pro letecké přepravce. Druhá poznámka pane Šmit, pana Šmita chce nastavit rovnováhu mezi tím, že eh, udržíme nebo budeme schromažďovat nutné údaje, o údaje PNR a vyškrtneme ty údaje, které by byly případně eh, škodlivé. Samozřejmě to bude znamenat určité náklady pro letecké přepravce, takže bychom neměli toto, tuto jejich zátěž zbytečně zvyšovat. Třetí poznámka, eh, pan Schmidt eh, by chtěl požádat o to, abychom zvážili především část v přílohách, kde se uvádějí, ehm, uvádí období skladování a účely schromažďování těchto údajů o cestujících cestujících. Všeobecné informace, informace například o sedadlech, to jsou informace, které nejsou potřebné a důležité měly by být z přílohy vyškrtnuty. Poslední věc, pan Schmidt by chtěl zdůraznit definice trestných činů, pro které lze použít údaje PNR. V původním návrhu komise se komise k tomu staví příliš široce a my podporujeme eh, ten eh, přístup, který by omezil tyto údaje na terorismus a závažné přeshraniční trestné činnosti a obchodování s lidmi a se zbraněmi. Jinak děkujeme tomuto výboru a doufáme za podporu našich pozměňovacích návrhů. Děkuji a nyní pan Bradburn za ECR. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat paní Lichtenberger za spolupráci na této problematice. Jedná se o stanovisko, které můžeme ve značné míře podpořit. Eh, skutečně se jedná o dobrý materiál. Máme jednu, dvě záležitosti, eh, které nemáme úplně vyřešené obecně vzato, ale můžeme skutečně tuto zprávu paní Lichtenberger podpořit. Teď tedy několik těch drobností, které jsme už zmiňovali a které jsou pro nás trošku problematické. Tak jednak je to působnost celé směrnice jakým způsobem vyřešit tento problém. Eh, problém působnosti. Paní Lichtenberger uvedla tři různé přístupy, to znamená závažné přeshraniční eh, trestné činy, ty nejzávažnější trestné činy, to byla moje formulace, anebo seznam konkrétních trestných činů, které, kterých by se to týkalo. Ať už zvolíme jakoukoliv alternativu formou hlasování či, či jinak, eh, je třeba říci jasně jednu věc a to, že se nebudeme ubírat eh, stejnou cestou jako u evropského zatykače, kde jsme původně začali nejzávažnějšími trestnými činami a nakonec jsme skončili eh, opravdu u naprostých drobností, drobných podvodů a krádeží. Takže je třeba k tomu přistoupit skutečně eh, rozumně a omezit používání a schromažďování těchto údajů. Druhá moje poznámka se týká té metody push či pull. A tady musím říci, že nesouhlasím s paní Tykam. Já jsem pro metodu push. Myslím si, že to je ta správná metoda, která eh, je obsažená i v jiných podobných eh, dohodách o PNR. A už jenom z důvodu jedno, zjednodušení je metoda push zřejmě tou, která se bude nejsnadněji uplatňovat. Potom náš největší problém souvisí s tím, že některé pozměňovací návrhy vyškrtávají některé datové, některá datová políčka. Já chci zdůraznit pouze dva, která nezne, dvě, která z nás nepokojují, kde dochází ke změnám. Jedno se týká eh, úhrady, informace o úhradě. To je naprosto zásadní, abychom věděli, a víme, že i zpravodajské služby tomu věnují velkou pozornost, jakým způsobem cestující zaplatil za letenku. Za to bylo kreditní kartou, za to bylo hotově a tak dále a tak dále. A e, Víte, že když někdo e, si zabokuje hotově jednosměrnou letenku, tak hned e, bliká výstražné světílko, že se jedná o rizikovou situaci. Takže toto políčko bychom nechtěli vyškrtnout podobně jako další políčko, které se týká eh, mého pozměňovacího návrhu a to je otázka eh, toho, zda cestující cestuje často a je v program, loajálních programech, věrnostních programech. Eh, opět to může být i užitečná metoda sledování boje s terorismem. Ale obecně, pane předsedo, chci zopakovat, že nemáme problém s tímto návrhem a můžeme naprostou většinu těchto opatření podpořit. Děkuji. Děkuji, nyní pan Rikej. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní navrhovatelce za odvedenou práci. Je pravda, že bylo předloženo velké množství eh, pozměňovacích návrhů, ale kolegové z Libé nejsou vždy přáteli bezpečnosti, takže tam budeme muset hledat vhodnou rovnováhu. Já bych měla dvě poznámky. Jde o za prvé rozšíření působnosti, to je téma, kterým se členové tohoto výboru hodně zabývali. A v zásadě jde o to, že vše s úzce souvisí s eh, terorismem. Může jít například i o další trestné činy, které potom, již výnosy potom slouží k financování například terorismu. A já nevím, jak je možné stanovit hranici mezi tím, co je terorismus a tím, co jsou ostatní trestné činy, které s tím ale souvisí. Myslím si, že to jsou věci velmi propojeny eh, mezi sebou. Takže buď se ta působnost bude týkat všeho, nebo ničeho. A druhá poznámka, ta se také týká tématu, o kterém se hodně diskutovali, a to je metoda push. Eh, už to tady zmiňovali kolegové, je pravda, že bychom, měli lép, eh, že bychom spíše měli využít tuto metodu push, protože je vhodnější. Ovšem souvisí s tím jeden problém. Když využijeme této metody u některé společnosti, znamená to, že společnosti zadáme další práci a to bude mít dopady. Znamená to, že nutíte společnost dělat něco dalšího, což povede i například k dalším výdajům a novým závazkům. A kromě toho ta společnost bude za daný akt odpovědná. Z toho plyne, že když tato společnost bude muset využít metody push, stane se odpovědnou. A když eh, nezvolí tuto metodu push, znamená to, že ona nepředala příslušné údaje a nemá za to tedy tu odpovědnost. Znamená, že zde zavádíme něco nového. Zavádíme novou povinnost, která souvisí se službou poskytované třetí osobě. Já bych chtěl na toto tedy upozornit. To jsou prvky, které přesahují tu eh, filozofickou politickou debatu. Eh, jsou tam například věci, které se nedají rozhodnout. Nedá se stanovit hranice mezi trestnými činy terorismu a s těmi souvisejícími trestnými činy. A druhá věc je tedy ta otázka odpovědnosti, o které jsme zatím tolik nejednali. Děkuji. Děkuji a za komisi paní Vasilianu paní Vasilianu, pardon. Děkuji. Já bych se stručně chtěla zmínit o kompromisních návrzích. Doufám, že mám před sebou ten správný text. Kompromisní návrh o úvodním ustanovení 11. Toto je dobrý kompromis, můžeme jej podpořit. Dále kompromis k úvodnímu ustanovení 15, to je také něco, co podporujeme. Kompromis k článku 2f, ten také můžeme podpořit. Pokud je o kompromis k článku 2 odstavci 1 pod bodu 1, to je klíčový aspekt, který souvisí s působností omezením celého návrhu a zde bohužel musíme s tímto kompromisním návrhem nesouhlasit. Chtěli bychom, aby omezení působnosti bylo stejné tak, jak to popisujeme v našem návrhu, a to z důvodů, které jsem už zmiňovala. Zmiňovala jsem to na předchozím zasedání, konkrétně se jedná o provozní důvody a o důvody související s PNR při boji proti různým trestným činům. Chtěla jsem ještě připomenout, že jsme navrhovali i závažnou trestnou činnost, nikdy jsme neříkali všechny trestné činy. My jsme zmiňovali závažnou trestnou činnost eh, s, určito, s určitým limitem trestu. Takže ještě jednou říkám, tady musíme nesouhlasit s vámi, takové je naše stanovisko. Dále kompromis k článku 4 3a, ten je nový článek, to je něco, co nemůžeme podpořit. A to z toho důvodu, že by to zneprovoznilo celý systém PNR. Znamenalo by to, že můžete využívat údaje o všech cestujících okamžitě, ještě před eh, jejich příjezdem nebo odjezdem. Když byste museli soudní orgán požádat o to, abyste mohli použít tyto údaje, závažným způsobem by to narušilo eh, tento systém a proto to nepodporujeme. Dále kompromis 6, ten podporujeme, kompromis k článku 15, ten můžeme podpořit, kompromis k příloze 1, 12, to také je něco, co bychom nemohli podpořit. Eh, bod o všeobecných poznámkách, tam spadají různé typy informací, které jsou velmi důležité pro orgány vymáhající právo. A z tohoto důvodu bychom poradili, aby tam zůstala celé, celá ta oblast o všeobecných eh, informacích. A ještě, k eh, cel, ještě celkově k těm přílohám. Už jsem to v minulosti zmiňovala a chtěla bych to změnit znovu. Je velmi důležité, aby toto bylo harmonizováno. Je to velmi důležité pro přepravce, v dohodách o PNR, které budeme uzavírat se třetími zeměmi, mimochodem jedna z nich eh, se již uzavírá, o dalších se vyjednává, je velmi důležité, aby ten seznam byl naprosto stejný. Ušetří nám to totiž mnoho finančních prostředků a úsilí, a to zvláště pro přepravce. Z toho důvodu bych vás chtěla požádat, aby příloha zůstala v té podobě, v jaké jsme to navrhli. Fakturační údaje, o které si všichni děláte starosti, chci říci, že tam budou spadat pouze informace, ale ne číslo kreditní karty. Kreditní karty bude tam pouze XXXXX a poté se tam objeví pouze čtyři poslední čísla kreditní karty, tak jak se to objevuje stejně při veškerých platbách, například v obchodech a tak dále. Takže to není něco, o čem byste si měli dělat obavy. Pouze jsem to chtěla vyjasnit. Nicméně děkuji vám za předložené kompromisní návrhy. Myslím, že nám to hodně zjednodušuje situaci. Děkuji. Evo, chcete se k tomu ještě vrátit? Thank you very much. Uh, thank you very much for your... Děkuji, děkuji vám za všechny poznámky a několik komentářů. Já jsem některé věci vynechala. Nezmiňovala jsem se o některých pozměňovacích návrzích. Já jsem chtěla říci k přechodnému období, že komise nám předložila návrh, ale ty pro přepravce mohou být opravdu velmi těžko splnitelné, například 30% nebo 60% zpracování údajů. Jak to budete měřit? To je něco, co rozhodně není velmi praktické a z toho důvodu jsme to tam nechtěli zapracovat. Druhá věc se týká soudní a policejní spolupráce. Pokud tam toto zůstane, Nebude to souviset s klasickým režimem PNR. E. Například, když sledujete podezřelého bez toho, aniž bychom zvažovali celý tento proces, znamená to, že můžete získat příslušné údaje v rámci soudní spolupráce. Tam ten problém nespočívá. Takže měli bychom tam rozlišovat. Rozlišovat mezi tím, co děláme my zde to, co my zde provádíme, je něco jiného, než je soudní a policejní spolupráce. A druhá věc, chtěla bych poděkovat paní Tykau za její poznámku, která se týká doby uchovávání údajů. Pokud je k otázce půl, musím říci, že k tomu mám určité pochyby. To také eh, k tomu, co říkal pan Rikej. Souvisí to s tím, že budeme mít kontrolu nad údaji, Není to zase tak jednoduché, je například Znám osoby, které usilovaly o nápravu, ale nepodařilo se jim to. Někdo zase čekal tři roky na to, aby byly opraveny údaje od Lufthansa, ale nedošlo k tomu a tak dále. Takže to musíme zvážit v kontextu celé této otázky a k příloze. A ještě, abych eh, to dokončila. Když se musíte rozhodovat mezi metodou push a pull, může se jednat o otázku nákladů ale kromě toho jde ještě o to, kdo bude mít přístup k jaké databázi a za jakých podmínek. Já se domnívám, že bychom rozhodně se měli zaměřit na ty podmínky. A k tomu, co řekla paní Tykau ještě jednou, jsem velmi ráda, když se objeví pozměňovací návrh na plenárním zasedání k tomu, že by mezinárodní, osob, mezinárodní dohody měly být přepracovány v závislosti na naší dohodě o PNR. Myslím si, že to je nutný krok, k kterému dojde. A k otázce příloh. Ano, já se domnívám, že není nutné znát osobu toho, kdo vám prodal eh, jízdenku a ano, k tomu, že bychom měli být obezřetní, pokud jde o způsob platby. Toto je totiž věc, kterou jsme se už zabývali a bohužel si můžeme být jistí tím, že teroristi znají způsoby, jak zaplatit, aniž by se dali dohledat. A ještě jsem vás chtěla zvážit, abyste se nad tím opravdu vážně zamysleli. Nyní odpovídám panu de Grandesovi, tedy k tomu jeho signálu, který nám přečetl pan Groš, my jsme odkazovali na přílohu a na zpracované údaje. Proč? Protože to má dopad na aerolinky. Také proběhla diskuze s aerolinkami, které se tím zabývaly a nejedná se o čistě otázku práv, práv občanů. Jedná se také o politiky, které existují u aerolinek. A z toho důvodu na to také mnozí navazovali. Možná, že se k tomu vyjadřovali například aerolinky v jejich domovské zemi. Takže já doufám, že budeme schopni se jasně vyjádřit po této debatě. Já jsem se snažila dělat, co bylo v mých silách. Myslím, že budeme mít jasný hlasovací seznam, nicméně je pravda, že jsme obdrželi velké množství pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. Děkuji, paní Lichtenberger. Eh, hlasovat se bude zítra dopoledne. Další bod na pořadu jednání je dohoda mezi Evropskou unii a Indonéskou republikou o některých aspektech leteckých služeb. Zpravodajem jsem tam já a jedná se o 19, o jednu z 19 bilaterálních dohod, která existuje mezi členskými státy, v tomto případě s Indonésií. A my chceme, aby byla v souladu s evropským právem. To je také cíl této zprávy. Dohoda eh, se zabývá těmi ustanoveními, které spadají pod vnitrostátní kompetenci. Jsou, je to něco, co jsme už zdůrazňovali v rámcové zprávě. Například tam jde o klauzuli o určení, která zajišťuje rovné zacházení s přepravci, dále ustanovení o bezpečnosti, ustanovení o zdanění a e, konkurenceschopnost, konkurence. Chtěl bych připomenout, že se jedná o postup schvalování, to znamená, že můžeme říci ano nebo ne. Já navrhuji, aby pokud někdo chce říci k tomu ne, předložil příslušný návrh, a to do 30. listopadu. Já ovšem bych vám chtěl doporučit, abyste souhlasili s touto dohodou. Pan Dybaka. Just very briefly, chair. Já jenom stručně, pane předsedo, kolega Gzina mě požádal o e, předání následující informace, že v zásadě souhlasíme s touto zprávou a nejsou tam pro nás žádné problémy. Děkuji, eh, pan Robert Cíle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jako vždy u podobných eh, zpráv chci pouze poděkovat za odvedenou práci. Ivo, zelení, prosím. Všechno je v pořádku. Pan předseda, ano, tak to v tom případě děkuji. Vidím, kde by Kež bych měl takové, takovou jednomyslenou podporu i doma. Dobře, takže to je eh, k tomuto vše, jak už jsem řekl, tak 20. Eh, listopadu to je eh, den, kde budeme hlasovat o tomto návrhu. Bude to prosinci, omlouvám se, a na plenárním zasedání až v lednu. To pokud kdybyste se chtěli ještě k této věci vyjádřit. Next item on the agenda is... Dalším bodem na programu eh, to je otázka zdanění energetických produktů a elektřiny. Je to stanovisko paní Wills. Předpokládám, že Michael bude vystupovat za paní Wills, eh, takže Michael, prosím. Dank, Herr Vorsitzende. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Paní Wills mě požádala, abych předložil její stanovisko, protože má spoždění a vzhledem k tomu, že umíme německy, pokusím se o to. Vážení kolegové výboru pro, roz, pro dopravu, v mém stanovisku navrhuji zrušit zákaz zdanění paliv pro lodi a pro leteckou dopravu. Mělo by to zůstat na členských státech, zda toto, toto zdanění chtějí eh, provést či nikoli. Eh, vyjednávací mandát komise při uzavírání mezinárodních dohod eh, už by nemusel vycházet z tohoto zákazu. Eh, silná většina členských států a komise v roce 2003 při schválení současné směrnice o energetické dani eh, se shodly eh, tento zákaz co nejdříve zrušit protože tento zákaz představuje malou motivaci pro snižování emisí CO2. Toto řešení by odpovídalo lépe principu subsidiarity než současný zákaz. Ehm, například eh, zavedení zdanění letenek některými členskými státy jasně ukázalo, že eh, je to dobrý krok, protože se tak rozšíří také daňový eh, základ. Členské státy ehm, se mohou mezi sebou eh, dohodnout, jak případné zdanění a provést, aby eh, zabránili eh, porušení hospodářské soutěže. Je nutné udělat přinejmenším první krok. Navrhovaný krok by nebyl žádný velký průlom, ale byl by to krok správným směrem k trvale udržitelnému dopravnímu systému. Abych dosáhla vaší, vašeho souhlasu, Snažila jsem se nalézt dalekosáhlé kompromisy se všemi frakcemi. Jde především o zrušení rozlišování zdanění plynového, plynového oleje jako pohonné hmoty pro obchodní a neobchodní účely. Děkuji stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci a doufám, že kompromisní pozměňovací návrhy se ukáží eh, jako návrhy, které získají podporu a že dojde ke zrušení zákazu eh, zdanění pohonných hmot pro leteckou a námořní dopravu. Mnohokrát děkuji, Michael, Pan Kančian za EPP. Questo, questo dossier, in questo... Ano, mnohokrát děkuji. A toto, tento návrh přichází právě včas, i když to je tak trochu eufemismus, to, co říkám. A my se domníváme, že by tento návrh měl být eh, zaslán eh, zpět, protože Eh, není ta správná chvíle. Nicméně musíme vytvořit stanovisko a tak se snažíme být konstruktivní a proto jsme předložili pozměňovací návrhy, eh, které eh, zavádějí výjimky pokud jde o typy paliv a také pokud jde o zdanění veřejné paliva pro veřejnou dopravu. A já souhlasím s paní Luling. Myslím si, že potřebujeme mít výjimky pro kapalný plyn, skapalněný plyn. My si vážíme práce paní Bills a její ochoty naslouchat, ale nemůžeme podpořit její návrhy, protože jde za hranice návrhů komise. To je tedy naše stanovisko. Obávám se, že si ho budeme muset podržet paní Ayala Sender za SND. Sí, gracias, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Wills za její práci a za to, že se pokusila dosáhnout schody na ohledně kontroverzního textu. Bylo potřeba zohlednit eh, otázky výboru pro hospodářství, pro dopravu, to znamená poměrně protichůdná hlediska názory tady v parlamentu. Jinak souhlasím s předřečníkem, že tady je problém s nadčasováním, že opatření, která měla být pozitivní na začátku, to znamená snaha snížit eh, dopad eh, Eh, na paliva nebo množství, snížit množství používaných eh, paliv eh, přišel možná nyní v nevhodnou dobu, dobu kdy se vlastně všechny sektory hospodářství ocitají eh, ve velice obtížné situaci a my jakožto Evropa bychom takto vyslali další negativní signál. Myslím si, že na to není vhodná doba. Takže děkuji paní Wills za snahu posunout tuto problematiku dále a předložit návrh, který se ubírá správným směrem. To znamená, že uznává, že je potřeba abychom eh, dali členským státům a operátorům v této oblasti určité, určitá doporučení prostřednictvím této revize, prostřednictvím toho, že si vyžádáme konkrétní zprávu k této věci od komise, jak tento problém vyřešit a možná bychom se tak mohli ve vhodnější dobu propracovat k jiným návrhům v době, kdy budou společnosti v takové situaci, že se budou schopny vypořádat s dražším palivem. Letecká doprava, námořní doprava, platí to pro obě tato odvětví a já vzhledem k té eh, globální eh, krizi, kdy vidíme, že námořní doprava je eh, stoprocentně globalizovaná, vidím, že by ty navrhované změny představovaly eh, velikou eh, potíž. My jsme se obecně dosáhli pokroku v eh, Mezinárodní námořní organizaci a v dalších regionálních organizacích. Možná bychom v některých oblastech měli pokračovat, postupovat eh, unilaterálně, jakožto Evropská unie, ale najít si proto správný okamžik. Pokud jde o přístavy, tak tady jsme předložili pozměňovací návrh v podstatě ve stejném duchu, to znamená, chtěli jsme zjednodušit přístup k elektřině, eh, k dovozům elektřiny a to takovým způsobem, že by se přístup zjednodušil, tak aby přístavy byly konkurenceschopnější, lépe řízené když do posud. A pokud bude souhlasit i paní Wills eh, s kompromisními pozměňovacími návrhy, tak eh, se nám doufejme podaří pokročit eh, s tímto stanoviskem a snadno ho obhájit. Pane Debakere, prosím. Van onze kant natuurlijk eerst dank aan de rapporteur voor de goede samenwerking tot Mnohokrát děkuji, pane předsedo, mnohokrát děkuji paní zpravodajce, doposud jsme velice dobře spolupracovali. Pro nás, liberály, je důležité nezapomínat na to, že cílem této směrnice je především chování spotřebitelů nebo změna chování spotřebitelů. Nejde zde o to eh, nějak navýšit eh, rozpočty členských států. byly vypracovány eh, kompromisy, pokud jde o eh, diesel pro obchodní účely. Je dobré, že je zde přechodné období, když eh, není možné, aby bylo nekonečné. A to musí v kompromisu být jasně stanoveno, že po pěti letech proběhne hodnocení ze strany komise, aby jsme se podívali na komerční a nekomerční využívání nafty. Ve směrnici už je to jasně stanoveno 1. ledna 2012. Zároveň se zde stanovuje celá řada výjimek. Myslím si, že by zde měly být stejná pravidla pro všechny energetické produkty. Eh, dobře, že je zde výjimka pro MHD, ale pro taxíky a další to podle mého názoru není dobrá myšlenka. Zásadní diskuse, eh, které probíhaly na schůzích stínových zpravodajů, eh, se týkaly ehm, výjimek pro ehm, paliva námořní a letecké dopravy. Eh, myslíme si, že Evropa by měla převzít na mezinárodní úrovni eh, určitou průkopnickou roli. Nicméně myslím si, že eh, by nebylo dobré učinit jednostrané kroky, protože tím by se oslabil postoj nebo oslavila pozice Eh, tohoto průmyslu v Evropě. A poslední bod podporuje návrh socialistů. Jedná se o výjimku, pokud jde o zatížení, nicméně není eh, možné, aby tato výjimka byla také eh, do nekonečná Já jsem proto, aby zde eh, bylo časové omezení. Pokud jde o výjimky, měli bychom se snažit o podporu nových technologií a o dát určitý prostor rozvoji nových technologií. Proto by výjimky měly být vždy omezené pro případ, že se objeví nebo prosadí nové technologie. Jsem ehm, velice rád, že návrh komise je technologicky eh, neutrální, tak aby se mohly prosazovat i nové technologie. Takže to bylo několik bodů z mé strany, ze strany liberálů. Eh, jsou to body, které považujeme za důležité a které se budeme snažit v diskuzi prosazovat a těším se na další diskusi. Já také bych chtěl začít tím, že poděkuji eh, paní Wells za to, že se snaží nalézat kompromisy v této obtížné situaci. Za prvé bych chtěl říci, že ECR nepodporuje tento návrh komise. Z toho důvodu budeme, pozměňu, budeme podporovat pozměňovací návrh 11, který předložil pan Koch. Zároveň ale víme, že si nezíská většinu a z toho důvodu bychom se ještě chtěli vyjádřit k dalším věcem. Za prvé, proč se domníváme, že tento návrh radikálním způsobem nic nemění v současném systému zdanění energií? Snižuje možnost eh, regulovat situaci, A my se domníváme, že přechodné období přichází ve velmi obtížné ekonomické situaci. A tato situace se stabilizuje pouze ve velmi vzdálené budoucnosti. Pokud jde o diesel a plynový olej, vývoj je tam velice rychlý a z toho důvodu by pro průmyslový sektor mohlo být obtížné reagovat na ten vývoj. Pokud jde o návrhy paní Wills 3, 4 a 5, které se týkají letectví, tam se domníváme, že to nemůže fungovat. A to z toho důvodu, že Evropa také závisí na smlouvách, které má se mezinárodními námořními organizacemi a také eh, to platí pro oblast letectví. A není logické domnívat se, že letectví je podobné trhu e, se silniční dopravou. Protože působnost eh, evropského leteckého průmyslu je taková, že letadlo musí být schopno přeletět oceán, aniž by například doplňovalo palivo. A pokud jde k návrhu pana Debakera, který se týká technologické neutrality, ty považujeme, tyto návrhy považujeme za pozitivní. Myslím si, že zbývá ještě velký kus práce, předtím, než tento návrh bude přijatelnější. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěla poděkovat eh, za předloženou zprávu a mám k tomu tři věci. Za prvé, domnívám se, že cena energie je velice důležitou hybnou pákou v případě, že chceme změnit například chování nebo internalizovat externí náklady. My jsme v předchozí debatě říkali, že o to nám právě jde. A e, když tady byl zástupce agentury pro životní prostředí, tak to taky zmiňoval. Takže je pravda, že musíme, je pravda, že toto musíme e, internalizovat, a dále chci říci, že jsem si vědomá, jaká je situace v oblasti dopravy. Myslím, že můžeme pomoci profesionálům jiným způsobem, než ovlivnit zdanění eh, pohných hmot za obchodními účely. Já si tedy myslím, že můžeme jednat lépe a jinak eh, při pomoci tomuto sektoru. A nakonec, já si myslím, že zvyšování eh, ceny energií stejně nastává. Nemůžeme říkat, že nyní není vhodné období, my musíme předvídat situaci, předvídat to zvýšení ceny energií, ke kterým stejně dojde. A pokud jde k letectví, ano, zdanění leteckého paliva je možné, pokud eh, k tomu nedojde, eh, dojde k tomu jiným způsobem. Je pravda, že letadla musí být schopny přeletět oceán, aniž by se zastavovaly, aniž by doplňovaly palivo. Nicméně to nevyžaduje eh, uzavření dohody na mezinárodní úrovni. Takže my budeme hlasovat pro tuto zprávu. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhy, návrhů, které se ale ubírají stejným směrem, jako jde paní navrhovatelka. Nemůžeme například něco žádat v Bílé knize a poté jednat opačným způsobem ve chvíli, kdy se k tomu máme vyjádřit. Myslím, že musíme být koherentní. Děkuji. Další kolega má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, co už říkali ostatní. Pouze jsem chtěl jednu podrobnost. Mě totiž překvapilo to, že komise vyloučila taxíky z hromadné dopravy. Já si myslím, že to je zvláštní přístup. A za druhé, musíme mít na paměti, že taxíky nevždy, ale často jsou eh, osobami výdělečně činnými a já si myslím, že bychom měli přímo takové kroky, které podpoří eh, taxíky ve své činnosti, například v tom, aby využívali alternativních paliv, ale ne tím způsobem, který se zde navrhuje. Já myslím, že musíme podporovat eh, rozvoj taxislužeb, musíme zlepšovat jejich profily, například ve spotřebě energie a tak dále. Nesmíme na ně takto přímo tlačit. Já jsem předložil v tomto smyslu dva pozměňovací návrhy a opravdu bych rád, abychom ty taxíky vrátili zpět do textu, tedy aby spadaly pod eh, hromadnou dopravu. Děkuji. Pan Alkodraj? Eh, Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Děkuji Ehm, za odvenou práci na tomto stanovisku Naši zpravodajce jenom k té naftě pro komerční účely. Já myslím, že se tady budeme muset dohodnout, že tato výjimka by měla zůstat alespoň po určitou dobu vzhledem k dopadu, který by to mohlo mít. A asi se všichni shodneme na tom, že tato výjimka nakonec jednoho dne skončí. Pokud jde o leteckou a námořní dopravu, tak eh, já nejsem úplně pro myšlenku, kterou víceméně zastává moje frakce, možná v jiných výborech. A to je otázka mm, subsidiarity tady. Já jsem spíše pro evropskou strategii eh, v těchto sektorech, ale jak říkám, ta výjimka, která tady je, jednoho dne zcela určitě skončí, takže eh, pozměňovací návrh číslo 24 pana Debakera je dobrým návrhem. A na závěr, poslední věc, chci říci, že umožnit zahraniční výjimky u elektřiny To bychom měli podporovat. Je to dobré pro klima a také pro e, omezování znečištění v přístavních oblastech, zejména pokud e, jsou tam velké přístavy, které generují obrovské znečištění, tak v takovém případě bychom e, ten import elektřiny podpořili. Děkuji. Další kolega Kumocakos. Děkuji. Já chci také poděkovat paní zpravodajce za její práci a Přesto si všem dovolím jednu drobnou poznámku, která není úplně pozitivní a týká se prvního a třetího pozměňovacího návrhu. Jak všichni víme, tak původní návrh respektoval rovnováhu, pokud je o zdanění v oblasti námořní dopravy. Ale já si myslím, že tyto dva pozměňovací návrhy spochybňují ten postoj, eh, který jsme tady zaujali v našem výboru. Já budu tedy hlasovat proti těmto dvěma pozměňovacím návrhům a rád bych vysvětlil své důvody. Ta otázka se zde týká zdanění paliva pro lodě, pro lodní dopravu a je tady jasná možnost, že se bude palivo zajišťovat mimo Evropu, což bude mít zase dopad na evropský trh, že dojde k poklesu konkuren, konkurence, hospodářské soutěže, protože palivo se bude zajišťovat eh, mimo Evropu. Bude to mít dopad na provozní náklady a v dlouhodobém hledisku se domnívám, že to nebude mít nějaký zásadní dopad na snižování emisí CO2. Kromě toho budeme podkopávat eh, ten náš postoj, že bychom měli směřovat k jiným druhům dopravy. A z tohoto důvodu budu hlasovat proti těmto dvěma pozměňovacím návrhům, návrhu 1 a 3. Děkuji. Pan Kramer, ano, ty zásady, které schvalujeme, ty jsou vynikající, ale pokud jde o realizaci těchto zásad, a potom je celá řada oponentů. A v dokumentu ke směrnici o eurovinětě jsme schválili externalizaci interních nákladů. Nyní máme příležitost. Víme, že je zde nespravedlivá eh, konkurence. Eh, železnice eh, platí daň z přidané hodnoty, je to 19 a letectví je z toho osvobozeno. Jedná se o 30 miliard. 30 miliard dostává každý rok letectví od evropského daňového poplatníka. A nyní je správná možná příležitost. Eh, právě v těchto těžkých dobách, eh, kdy obyčejní lidé, eh, nejenom v Řecku a v Itálii, ale také ve Francii a Německo přijde také na řadu, všichni tito obyčejní lidé musí platit za krizi. A právě v těchto dobách ehm, ehm, říkáme lidem, ehm, možná lítáte jednou, možná dvakrát ročně, ale platuje, platíte Eh, miliardy eh, leteckým společnostem, aby eh, manažeři mohli lítat levně a pravidelně my musíme zrušit privilegia pro privilegované a musíme se snažit prosazovat rovnost. Nyní máme jedinečnou příležitost. Můžeme to sociálně zdůvodnit. Proč většina daňových poplatníků má platit eh, těm, kteří pravidelně eh, lítají například na služební cesty a kteří mají spoustu peněz. Eh, lepší příležitost na to, abychom napravili tuto nespravedlnost, si nedokážu představit. Zároveň aby to ehm, zlepšilo klimatické změny. Nemůžeme zabránit klimatickým změnám, pokud se nebudeme soustředit také na leteckou dopravu a nebo můžeme eh, zrušit eh, daně, daň z přidané hodnoty a další daně, daně na paliva u železniční dopravy eh, tak, aby mohl obyčejný člověk levně jezdit železnicí, když už nemá na to, aby lítal. To by vedlo k sociální spravedlnosti. Dále, pozměňovací návrh 24, ten je sice pěkný, pane Bakere, a všechno je to pěkně formulované, ale Ehm, dobré to bude jenom, když to bude na mezinárodní úrovni. Um, nicméně, když budeme chtít všechno na mezinárodní úrovni, potom nedosáhneme vůbec ničeho. Uh, už jsme to viděli, pokud jde o ochranu klimatu. Uh, Britové u daně z finančních transakcí také poukazují na to, že to je možné jenom na mezinárodní úrovni, a protože eh, je jim jasné, že to se neprosadí a tak žádná daň nebude. Uh, my máme 500 milionů lidí a e, letecké společnosti, které e, létají do Evropy, nejsou zdaněny. A nicméně ehm, dochází e, k tomu, že často zde letecké společnosti ani nemusí tankovat. To znamená, že neplatí potom vůbec nic. Evropa je nicméně eh, tak velká, že eh, celá řada leteckých společností, které sem létají, musí eh, tankovat a myslím si, že by potom také měly platit odpovídající daň. Pan Kok, prosím. Do. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Procházíme hospodářskou a finanční krizí a zdá se, že všichni pokračujeme tak, jak jsme to dělali do posud. Já jsem požadoval o to, zda žádal o to, aby jsme zjistili, zda legislativa je nutná a zda přispívá k překonání finanční krize. Zdá se, že tato legislativa nebo tento návrh tomu nepřispívá, tak jsem předložil odpovídající pozměvací návrh. Děkuji. Někdo z komise k tomu chce něco říci? Nikoli? A nebo ano, máme zde zástupce, ano, máme zde zástupce, ale chtějí něco říci? Pan Zivkov z komise? Děkuji, pane předsedou. Eh, máte pravdu, jmenuji se Živkov, eh, děkuji, že jste mi dal slovo. Chtěl bych říci eh, jenom několik slov k tomu ohnisku této diskuze a to, proč komise nenavrhla zdanění námořní letecké dopravy. Už jsme měli příležitost se k tomu vyjádřit, nicméně eh, chtěl bych ještě jednou říci, že se komise domnívá, že směrnice o energetické dani eh, by měla pokrývat eh, odvětví, která jsou mimo ETS od roku 2012 eh, letecká doprava bude zahrnuta do ETS. To znamená, že se domníváme, že není nutné zahrnovat eh, eh, leteckou dopravu do ETD. Pokud jde o námořní dopravu, je potřeba zabývat se tím, jaký dopad by zdanění mohlo mít na tento sektor. V rámci eh, Mezinárodní organ- námořní organizace probíhají určité iniciativy a komise také připravuje hodnocení dopadů k tomuto tématu. Výsledky by mohly být dostupné v roce 2012 uh, ve třetím čtvrtletí. Já doufám, že to přispěje do další diskuse. Děkuji. Chtěl bych připomenout poslancům, že o tomto stanovisku se bude hlasovat zítra a výbor Ekon bude hlasovat 24. ledna. Tímto se dostáváme na závěr schůze. Schůze koordinátorů zahájíme za 10 až 15 minut, až zde budou všichni koordinátoři. Takže v tuto chvíli schůzi přerušuji a prosím, zítra dopoledne si přineste své hlasovací karty.